tak tyto nominace budou přijaty. Příští zasedání bude zítra, až ve čtvrtek 22. října 2009 od 9 do 1 a od 3 do 5 odpoledne. Eh, pořád jednání je zveřejněn na internetu. Děkuji vám a naše zasedání je tímto u konce.